Good afternoon, colleagues. If there are no objections to the agenda, it is adopted. Vážení kolegové, pokud nikdo nemá námitky proti pořadu jednání, pak eh, je přijat eh, několik oznámení. Jazykový režim, eh, nemáme tlumočení do chorvačtiny a gajlštiny a schválení doporučení koordinátorů. Tak za prvé dopor, nominace zpravodajů pro stanoviska. Sylvie Guillaume byla jmenována zpravodajkou pro EU eh, e Justice Scoreboard, zprávu z vlastní iniciativy. Schvaluje výbor toto doporučení? Takže schváleno. Děkuji. Pan Jurek má technickou připomínku, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. O 17.00 bychom měli hlasovat o návrhu nového usnesení, které se týká situace v Polsku zatímco v návrhu našeho programu nevidím dokonce ani diskuzi k tomuto tématu. Zároveň nejsou známé záměry ohledně tohoto návrhu. Já jsem se na to podíval, týká se to návrhu Evropské komise ohledně článku 7 proti Polsku. Na základě článku 7 se předpokládá, že pokud přijde s takovým návrhem ze strany Rady, tak i v takovém případě bude muset Evropský parlament přijít kvalifikovanou většinou svých hlasů s konkrétním stanoviskem. Čili já skutečně nechápu, pane předsedo, proč máme dneska na stole hlasování o tomto usnesení, protože pokud vím, tak ještě neproběhla diskuze. Právě proto navrhuji, aby došlo ke změně tohoto programu a abychom si objasnili, jaký je skutečně důvod, který by nás vedl k tomu, aby náš výbor se tímto zabýval ještě s ohledem i na to, že probíhá proces, kterému se budeme muset věnovat, který se stejnému tématu rovněž věnuje. Děkuji. Děkuji, pane Jurku. Tohle je další bod mých sdělení. Vy jste to trošku předběhl. A sice, že budeme hlasovat elektronicky. To hlasování se bude konat na poput koordinátorů. Je to jejich rozhodnutí takže máme, máme schválení jít s tím na plenární hlasování. Je to svým způsobem technické hlasování, abychom mohli s tím na plénum. Protože takový je postup, kterým se musíme řídit. Neproběhne žádná rozprava a proto to zůstane na pořadu jednání a provedeme toto jednoduché hlasování bez debaty, abychom mohli pokračovat na plénu. Bude to elektronické hlasování a o tom byli včas informováni, tak jako všechny frakce, e, váš koordinátor rozhodně. Úplná rozprava proběhne samozřejmě na plénu. Ano? Tak děkuji a doufám, že je teď všechno jasné. Tak, jak jsem říkal, elektronické hlasování, o kterém jste už hovořili, se bude konat v, e, v pět hodin a potom proběhne společná schůze Libe Ekon v 19.45. Pak ještě další věc, aktiv přenesené pravomoci a prováděcí akty. Informuji vás, že se bude konat společná schůze Libe Econ eh, od 18.30 do 20.00, kde se bude diskutovat s komisí a se zástupci dotčených zemí o e, nařízení v přenesené pravomoci komise z 13. prosince 2017, kterým se pozměňuje nařízení 2016 lomeno 1675. Takže tolik sdělení předsedy. A dostáváme se k prvnímu bodu, e, respektive k bodu 3. Velice tu vítám komisaře Kinga. A abych to nějak uvedl, e, kolegové, abych vám připomněl situaci. Komisař King a komisař Avramopoulos oznámili 2. června svůj plán vytvořit skupinu expertů na vysoké úrovni na téma radikalizace. Určitě si pamatujete, kolegové, že tato iniciativa byla v souladu se závěry komis, hodnocení komise o bezpečnostní politice, které představil komisař King v Libe 7. září a následovala ho francouzská a německá myšlenka na vytvoření Evropského centra prevence a deradikalizace. Eh, která byla představena na Radě spravedlnosti a vnitra 27. března 2017. Krátce poté komise vytvořila skupinu na vysoké úrovni, která zahrnuje experty z členských států, komise a příslušných evropských služeb institucí a agentur, včetně RAN, SVČ a eh, Evropského koordinátora boje proti terorismu. Sekretariát výboru Libe se účastní těchto schůzí jako pozorovatel. A po, tří, po třech měsících tato skupina Eh, se dohodla na průběžné zprávě, která obsahuje předběžná zjištění a doporučení. Jsem velice rád, že komisař King nám dnes tato zjištění a doporučení představí. Rád bych upozornil poslance, že jde o velice důležité téma a Evropský parlament už v této debatě sehrál svou roli prostřednictvím plenárních debat, návrhu usnesení a samozřejmě legislativní práce. Je potřeba posílit koordinaci a spolupráci zainteresovaných stran a já teď velice rád předám slovo panu komisaři, aby nám přednesl svá zjištění. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, dobré odpoledne. Děkuji vám za tuto příležitost k výměně názorů na téma boje proti radikalizaci a zejména na téma práce skupiny expertů na vysoké úrovni eh, a okolnosti jejíhož vzniku jste právě slyšeli. Já se domnívám, že jsme společně dosáhli velkého pokroku v boji proti terorismu za poslední měsíce a roky. Posílili jsme sdílení informací, a velice jsme zúžili prostor, ve kterém teroristé mohou usilovat o svou škodlivou činnost. Jistě víte, že zásadní částí naší práce na této výzvě je dostat se přímo ke kořenům problému, k příčinám problému. Neboli co způsobí, že někdo, často někdo, kdo se tady narodil a vyrostl, se rozhodne pustit na cestu extremismu a násilí. V této oblasti existuje mnoho iniciativ. Síť eh, RAN eh, provádí dobrou práci prostřednictvím konzultací pomáhá lidem z praxe, sociálním pracovníkům, učitelům a tak dále. A my musíme dále stavět na těchto úspěšných základech. Musíme ale také být inkluzivnější, zapojit do této práce i další politiky i vědce. Někteří navrhují novou strukturu koordinace této práce, jak už to zmínil pan předseda, jako by bylo Evropské centrum boje proti radikalizaci. V tomto kontextu jsme tedy vytvořili skupinu expertů na vysoké úrovni o deradikalizaci a její průběžná zpráva byla zveřejněna v prosinci, získala značnou podporu rady, obsahuje ambiciózní doporučení, a navrhuje cestu vpřed. Po zprávě o pokroku bezpečnostní unie, kterou jsme přijali minulý týden, eh, mám teď poměrně brzkou příležitost vám poskytnout aktuální informace o hlavních prvcích eh, a doporučeních z této průběžné zprávy skupiny na vysoké úrovni. Také se s vámi mohu podělit o naše prvotní reakce na tuto zprávu a vyslechnout si vaše názory na to, jaké kroky podnikat dále. Společným tématem toho všeho je potřeba silnějších kapacit na evropské úrovni, které by pomáhaly členským státům a podporovaly je v boji proti radikalizaci. A to lepší analýzou, výzkumem, školením, pokyny, budováním kapacit – a e, vnějším dosahem. Je zapotřebí také posílit koordinaci mezi jednotlivými iniciativami a jednotlivými zainteresovanými stranami, které se tomuto tématu věnují. Posílit výzkum a analýzu a dále rozvíjet politiky založené na datech. Skupina na vysoké úrovni ve svých doporučeních zdůrazňuje hlavní výzvy, před kterými stojíme. Za prvé jsou to vězení která často mohou být živnou půdou radikalizace. Protože v uzavřeném prostředí věznice jsou pachatelé mimořádně zranitelní vůči indoktrinaci a v některých případech e, náboru do radikálních skupin. Doporučení zní zlepšit výměnu informací mezi experty e, na zkušenosti z reálného života při boji proti radikalizaci ve věznicích a také experty na výzkum rehabilitace a reintegrace v různých režimech, které existují v členských státech. A pak je tu potřeba vyměňovat si osvědčené postupy ve školení personálu a ve včasné detekci radikalizace ve, vězně, ve, ve, ve vězeňském prostředí. Komise se bude řídit těmito doporučeními společně s RAN u orgány členských států. Budeme spolupracovat samozřejmě s bulharským předsednictvím, ale také s Evropskou organizací vězeňských a nápravných zařízení. A budeme pořádat konferenci na konci února, které se zúčastní soudci, státní zástupci, e, zaměstnanci věznic a probačních úřadů a budeme vyměňovat osvědčené postupy proti radikalizaci a zamýšlet se nad tím, co udělat na evropské úrovni a jaké jsou finanční možnosti. Hodláme udělovat granty v této oblasti v rámci programu Justice pro školení soudců síť RAN také organizuje určité akce s lidmi z praxe, zase za účelem výměny osvědčených postupů a vzájemného učení. Spolupracuje s organizacemi, jako je OBSE, eh, European Judicial Training Network a dalšími. A společně by tyto akce měly posílit eh, naši akceschopnost v boji proti eh, radikálními eh, pachateli. Patří sem několik témat, jako je hodnocení rizik a role náboženských vůdců ve věznicích. Proskoumáváme myšlenku vytvoření dobrovolného evropského programu eh, peer review společně s RAN. Eh, jehož cílem je s pomocí expertů z členských států vyhodnocovat, jak jednotlivé členské státy, které se budou chtít účastnit, zvládají tyto náročné výzvy spojené s radikalizací ve věznicích. Zpráva se také zabývá problémem eh, pomoci dětem, které jsou vychovávány v radikalizovaném prostředí. Otázka navrátilců z konfliktních zón zcela správně vyvolala eh, značnou debatu v členských státech a právě tak se debatuje o eh, jejich vztahu s trestním, s, s, s, s trestnou činností Víme, že tu máme okolo pěti tisíců zahraničních bojovníků, kteří odešli z Evropy, někteří z nich se vrátili, ale pak je tu také značný počet dětí, které buď cestovali do Iráku a Sýrie, anebo se tam narodili a které prodělali trauma, které byly svědky poprav, trestů, anebo které byly v určitých případech přinuceny páchat sami násilné činy. A pomoc eh, navrátilým dětem je závažnou výzvou, kterou bychom neměli podceňovat. Jak zdůrazňuje zpráva skupiny na vysoké úrovni, chceme provést důkladnou komparativní analýzu existujících přístupů v členských státech, zabývat se riziky, hodnocením těchto rizik a e, odstraňováním problémů, kterými trpí tyto děti. Průběžná zpráva zdůrazňuje důležitost spolupráce jednotlivých služeb a oddělení, eh, ať už jde o zdravotnictví, péče o dítě, eh, péče o mládež, školství eh, a tak dále. A tady chceme vést dialog s členskými státy o tom, jak co nejlépe tuto společnou práci usnadňovat. Společně s RAN uspořádáme letos na jaře konferenci o navrátivších se dětech. Vím, že Evropský parlament bere tato témata velice vážně a já se těším na to, že v tento týden se zúčastním semináře o navrátivších se dětech z džihadistických konfliktních zón. Průběžná zpráva také vyzývá k vytvoření ambicioznějších eh, evropských struktur na prevenci eh, terorismu. Já připouštím, že si musíme klást otázku, jak posílit a usnadnit spolupráci mezi národními vládami a těmi, kdo jsou v praxi, kdo jsou v první linii a na nichž eh, stojí valná většina práce, kterou provádí RAN. Skupina hovoří o posílení evropských kapacit v této oblasti, eh, což je samozřejmě téma, kterým se budeme muset zabývat v průběhu letošního roku skupina na vysoké úrovni detailněji proskoumá možnosti, eh, jak dosáhnout těchto cílů. Také se skupina bude zabývat dalšími prioritami, jako je ideologie, polarizace, vnější dimenze radikalizace, komunikace a propaganda na internetu. Bude se zabývat tím, čeho lze dosáhnout pomocí sociální inkluze a školství. 9. února proběhne schůze s členskými státy, kde se bude diskutovat o dalších krocích a o pracovním programu na zbytek letošního roku. Ještě bych se chtěl zmínit u jednoho bodu. Zpráva zdůrazňuje důležitost eh, boje proti eh, teroristické propagandě. Jak víme, eh, Evropské internetové fórum je rámcem pro naši spolupráci s internetovými společnostmi, různými platformy a členskými státy, které omezuje přístup k tomuto materiálu online a zároveň šíří důvěryhodné alternativní narrativy. Proběhla schůze na ministerské úrovni loni v prosinci, která se věnovala rekapitulaci a zjistila, že jsme bez pochyby učinili pokrok, ale je před námi ještě velký kus cesty. Na této výměně názorů v prosinci jsme vyzývali internetové společnosti, aby urychlili svou práci, eh, pokud jde o odstraňování obsahu, a pokud jde o lepší spolupráci s národními policejními orgány a s Europolem. Vyzývali jsme je, aby, více sdíl, aby velké platformy více sdílely informace s malými platformami a tak to je podporovali v cíli, kterým je bránit tomu, aby se odstraněný obsah objevil znovu jinde a také do investice do preventivních opatření. Je zapotřebí indikátorů na měření pokroku těchto různých cílů. Například, jaký by byl, jaký by byl efekt využívání eh, automatických detekčních programů a jak bránit pomocí seznamu klíčových slov opětovnému objevení obsahu a jak efektivní je oslovování eh, malých a středních platform. Naše prosincové diskuze na tato témata byly nesmírně užitečné. Momentálně ve světle těchto diskuzí vyhodnocujeme, zda je třeba podniknout další kroky, případně jaké kroky, abychom dosáhli ještě dalšího pokroku. Pokud jde o naše snahy na síti, tak ty se samozřejmě neomezují na e, potírání teroristické propagandy, ale také e, se věnují šíření pozitivnějšího narrativu. K tomu se nejlépe hodí občanská společnost. Ta si myslím je nejlépe uspůsobená k tomu, aby bránila lidem pustit se na cestu extremismu. V prosinci 2016 jsme oznámili zahájení programu na posílení občanské společnosti s rozpočtem 10 milionů euro a v loni RAN s pomocí některých dalších hlavních aktérů, jako je Facebook, Google a Twitter, pomohla velkému počtu organizací občanské společnosti, kterých bylo více než 200 je eh, položit si otázku, jaké digitální dovednosti jsou potřeba k vytvoření těchto alternativních narrativů. A teď eh, byla zveřejněna první výzva k podávání návrhů. Eh, tady jde asi o 600 milionů euro. A já doufám, že nastane teď nový cyklus těchto online protinarativů. Budeme nadále podporovat a poskytovat školení a vyměňovat osvědčené postupy o eh, preventivních opatřeních. Samozřejmě vytváření těchto alternativních narrativů je stejně náročné jako boj proti terorismu online, protože dá se změřit, kolik obsahu se eh, odstraňuje a jak rychle, ale těžší může být změřit dopad eh, a rychlost šíření eh, proti narrativů. Přesto je velice důležité tyto alternativní narrativy poskytovat zranitelným skupinám. Samozřejmě to musí být narrativy správného typu. Navzdory těmto výzvám se začíná ukazovat, že tato práce se, se vyplácí. Různí stakeholdři spojují síly, což si myslím, že je náš hlavní vklad do boje proti terorismu. Já si tedy velice vážím silné a ambiciozní zprávy od skupiny na vysoké úrovni, která si uvědomuje důležitost internetového fóra RAN a dalších iniciativ a chce na ně navázat. Skupina zdůrazňuje, že je potřeba spolupracovat, a konstatuje, že Evropská unie může a měla by působit na své úrovni e, a podporovat úsilí členských států a osob z praxe. Tak, jak je tomu v mnoha dalších oblastech, e, pokud budeme spolupracovat, můžeme dosáhnout pokroku. Děkuji vám, takové jsou aktuální informace a jsem zvědavý na vaše názory. Děkujeme, děkujeme vážený pane komisaři. A začínáme s otázkami z pléna k, k této prezentaci, za kterou vám ještě jednou děkujeme. Paní Roberta Mecola za EPP. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych poděkovala komisaři Kingovi za to, že opětovně přišel do našeho výboru. Členské státy a instituce EU opravdu odvedly úžasnou práci, abychom chránili naše občany. Máme zde důležitou legislativu a děláme důležité kroky, které, věříme, přinesou ovoce. Po útocích v Evropě v posledních letech musíme zajistit to, aby v tom následném období neznamenalo, že dochází v našich komunitách k nějakým nenávistným projevům. Toto by pouze hrálo eh, do karet teroristům a napomohlo náboru dalších lidí k jejich extremistickým cílům. Víme, že mnoho těchto lidí se narodilo v EU, vyrostlo v našich komunitách a bylo radikalizováno v EU. Právě proto posilujeme jasnější přístup v boji proti radikalizaci. Potřebujeme vykořenit rovněž různé projevy nenávisti, reagovat na to, co se děje v našich vězeních, reagovat na problémku zahraničních bojovníků a zároveň se podívat na to, proč se lidé radikalizují, jaké jsou důvody radikalizace. Pokud je o radikalizaci, stoprocentně souhlasím s tím, že boj na poli internetu je zásadní v boji proti terorismu. Musíme být schopni rychle identifikovat a okamžitě odstranit ty jednotlivé stránky a účty, které právě šíří nenávist a pomáhají teroristům. Především jde o mladé lidi a nejzranitelnější skupiny a zároveň musíme udržet krok, pokud jde o boj proti teroristickému narrativu online. Nejde pouze o stahování tohoto materiálu a jeho odstraňování, ale zároveň je důležité, aby lidé pochopili následky tohoto materiálu, by měli dostatečné informace, které by bojovaly proti propagandě skutečným obrázkem toho, o co teroristům jde. To znamená, že musíme spolupracovat i se soukromými poskytovateli internetových služeb, ostatními subjekty, tak abychom všichni táhli za jeden pro vás, jak jste se o tom zmínil, pane komisáři. Samozřejmě, že síť RAN je v tomto ohledu velice důležitá, jakože expertní skupina na vysoké úrovni Evropské komise. Nesmíme umožnit, aby nedostatek naděje našich mladých lidí v našich zemích se přetavil v myšlenku toho, že terorismus je jedinou možností reakce na tuto nedostatečnou naději. Musíme proti tomu bojovat i v rámci vzdělávání, proto vítáme vaši zprávu, její závěry a rádi bychom se podívali na podrobnější doporučení vaší skupiny a zároveň samozřejmě se podívat i na jiné možnosti, mechanismy spolupráce na úrovni Unie, které by mohly pomoci v boji proti radikalizaci. Děkuji. Děkujeme. Birgit Sipel má slovo za SAD. Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedo, ráda bych poděkovala rovněž za tuto zprávu. Chtěla bych zdůraznit to, že s ohledem na radikalizaci ve vězeních nebo uprchlických táborech, my v Německu máme k tomu studii, dále role náboženských vůdců, nějakým způsobem vyvážit celou tuto situaci, s tím všichni souhlasíme. Ovšem zároveň bychom se měli podívat na celkovou situaci v oblasti integrace lidé se možná radikalizují, protože se necítí součástí našich společností, nemají dostatečné vzdělání a proto nemají dostatečné možnosti získat kvalitní pracovní příležitosti. Není tomu vždycky tak. Máme zde i osoby, které se narodily v našich zemích, ale například e, i jejich rodiče. To znamená, i předchozí generace jsou to lidé, kteří mají pasy našich členských států a i přes to se na nás dívají jako na nějaké cizince. Příklad. Osoba, jejíž rodiče se narodili zde, žijí zde s německým pasem a když mu byla položena otázka, co si myslíte o posledních krocích prezidenta Steinmayera, co udělal? Ne, myslím, vašeho prezidenta Erdogana. Víte, toto je skutečně i společenský problém. Lidé zde žijí, jsou integrováni, Ovšem i naši občané se někdy na ně dívají jako na cizince, čili skutečně, i když máte kvalitní vzdělání, možná se necítíte součástí naší společ, našich společností a je zde určité riziko, že vás možná zlákají lidé, kteří se snaží ostatní radikalizovat. A nyní děti plus děti, které vyrostly v Syrii, v Jemenu, v jiných zemích. Měli bychom se na tu situaci podívat. Jde pouze o to, že se že vyrostly v tomto radikalizovaném prostředí, nebo byly tyto děti i vyškoleny, aby se staly teroristy a aby došlo k jejich radikalizaci a jakým způsobem bychom měli změnit jejich názor na život, posílit jejich rodinné svazky a zároveň zda dochází k nějaké výměně poznatků s jinými zeměmi v tomto ohledu, například děčtí bojovníci a podobně, abychom se poučili ze zkušeností těchto zemí, které s tím bojují. A poslední záležitost. V Evropské unii v poslední době hovoříme o posílení bezpečnosti a obrany Evropské unie. Podle mého názoru jedním z hlavních důvodů pro války a teroristické útoky, které se dostávají do Evropské unie ze třetích zemí, je právě to, jak zacházíme s těmito třetími zeměmi. Proto bych se ráda zeptala, zda si vyměňujete zkušenosti i s SVČ a členskými státy a snažíte se získat, do jakého rozsahu to naše úsilí v posílení demokracie, míru a skutečného vztahu s jinými zeměmi by mohlo z dlouhodobého, alespoň hlediska, pomoci v této situaci a v řešení této situace. Paní Stevens a EKR. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ráda bych nejprve poděkovala komisaři Kingovi za jeho příspěvek, za prezentaci výsledku práce této skupiny. Je to velice důležitá práce. Moje otázka zní, jakým způsobem by mohla Evropská unie pomoci například i společnostem, jakými je Facebook nebo Twitter, sociální média, aby začlenili určitý rámec, který by jim poté pomohl pomáhat nám v tomto našem boji proti radikalizaci. Domnívám se, že bychom měli vytvořit určité hlavní směry, které by nám zároveň umožnili monitorovat například i práva v oblasti svobody projevu a základní práva a základních práv našich lidí. Samozřejmě, že je důležité udržet určitou rovnováhu v tomto ohledu. I přesto bych ráda řekla, že vás plně podporuji ve všem úsilí proti terorismu a radikalizaci. Je to pro mě zásadní téma. Ve Spojených státech kongres rozhodl o takovém přístupu že se zbaví trošku odpovědnosti, takzvaný přístup hands protože internetové společnosti jsou regulovány jinými prostředky. A ovšem já naopak se domnívám, že parlament by měl být zapojen do této diskuze, že nesmíme přenechat tento prostor pouze podnikatelské sféře, pokud jde o monitoring celé problematiky. Další věc. Máte nějaký přehled ohledně osvědčené praxe jednotlivých členských států v boji proti radikalizaci, abychom se mohli poučit ze vzájemných zkušeností, protože jedním z hlavních problémů, kterým čelíme, je, že zde existují kvalitní myšlenky, nápady, ne všechny fungují, ale je důležité se podívat na to, co funguje, abychom se na to zaměřili a zajistili to, že osvědčená praxe se tímto způsobem šíří. Děkuji. Děkuji, já vím, že mnoho kolegů se zmíní o tom odstraňování obsahu z internetu, jednotlivých Eh, společnostech v tomto ohledu, tom protinarativu. Pane komisaři, možná byste nám mohli vysvětlit, eh, jak daleko jsme v tomto úsilí. Já vím, že jde i o oblast paní komisařky Jourové, pokud je o etický kodex, možná takový přehled o tom, jak to vypadá. Mnoho lidí se o tom zmínilo, ale my vlastně nevíme, jak daleko je komise v tomto úsilí. Možná by bylo dobré, abyste nám poskytl několik aktualizovaných informací. Alde, paní Wikstrom, Děkuji za slovo, pane předsedo. A ráda bych poděkovala panu komisaři za to, že je opět mezi námi. Vždycky je to velice užitečné a zajímavé. Děkuji eh, i, že jste se eh, věnoval mé nedávno položené otázce. Toto je věc, která nám všem leží na srdci, všem evropským institucím. Měla by, to je jasné. Proto jsem se chtěla zeptat i ohledně aktualizace, ohledně té strategie alternativních narrativů, boje proti terorismu a tak dále. A zároveň možná ještě více bych se zaměřila na otázku radikalizace, jakožto něčeho, proti čemu musíme bojovat na těch nejnižších úrovních. Protože jsem přesvědčená o tom, že existuje mnoho kvalitních příkladů v členských státech, které by měly být sdíleny mezi členskými státy a komunitami, tak abychom nevěnovali příliš mnoho času, peněz a energie na to, že budeme opětovně vymýšlet kolo. Vždyť to je opravdu ztráta. Jedna z nejkvalitnějších návštěv byla, kterou jsem absolvoval, byla zde v, v Mešelenu v Belgii. Víte, kde jsme zjistili, že v podstatě vlastně z jakékoliv komunity může dojít k rekrutaci náboru eh, lidí pro tyto argumenty. Ovšem oni nám jasně řekli, jakou dělají preventivní práci. My všichni víme, že je to kvalitní příklad práce v tomto ohledu. A já bych si přála systematičtější přehledu o těchto kvalitních zkušenostech a zároveň sdílení těchto kvalitních postupů a osvědčených zkušeností mezi členskými státy. Internet my o tom hovoříme jakožto o nějaké specifické samostatné oblasti. Ovšem cokoliv je nezákonné v reálném životě, přece by mělo být nezákonné i na internetu. My jsme se tomu nedávno věnovali v našem, možná ano, před několika lety pro nás, kteří už jsme zde delší dobu, ale hovořili jsme i o této problematice. Víte, některé z těchto věcí prostě probíhají v skutečném životě, jiné po internetu a když dojde k nějakým trestním činům na internetu, tak bychom na ně měli nahlížet stejným prismatem, jako kdyby šlo o reálný život. A ještě, jestli dovolíte, stručně. Pokud jde o ty základní příčiny radikalizace ve třetích zemích, zda je tam nějaké propojení aktivit SVČ v tomto konkrétním ohledu, které je pro nás rovněž zásadní. Ještě jednou ale dovolte, abych vám poděkovala za nesmírně kvalitní a informativní zprávu. Děkujeme, paní Gomeš, na slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji panu komisaři za to, že mezi nás tak často chodí a s takovým velice dobře strukturovaným poselstvím. Vy jste se zmínil například o náboženských vůdcích ve vězeních, nejenom ve vězeních samozřejmě, role těchto vůdců. Ano, toto je často diskuze, které se začínáme konečně věnovat v členských státech. Ovšem, často to není součástí obav například místních orgánů. Souhlasím i s předřečnící ohledně těch, eh, té nejnižší úrovně, grassroots. Například u nás v mé zemi tyto komunity získávají finanční prostředky například eh, od Emirátu nebo Saudské Arábie pro financování mešit, pro združování se v rámci různých sociálních struktur. No a lidé samozřejmě takové prostředky rádi přijímají, aniž by si uvědomili možné důsledky. Existuje nějaké zvyšování povědomí v tomto ohledu? ve členských státech, aby si uvědomili, že by měli spolupracovat i s místními orgány v tomto ohledu. A zároveň bych se ráda zeptala, co si myslíte s ohledem i na diskuze, které probíhá mezi těmi, kdo připravují tyto zprávy, ohledně segregace ve věznicích. Ano, vy jste se zmínil o tom, že vězení nejsou rehabilitačními centry, naopak spíše radikalizačními centry. A některé členské státy si myslí, že když dojde k takové segregaci těch nejzávažnějších zločinců nebo nejnebezpečnějších osob s extremistickou ideologií, že tato segregace nějakým způsobem zjednoduší tento boj, nebudou kontaminovat ostatní, ovšem odborníci nám tvrdí opak že v rámci rehabilitačního procesu nebo i pochopení toho, o co se snaží tito lidé, je segregace kontraproduktivní. Ráda bych slyšela váš názor. A nyní členské státy, které zvažují to, že by umožnili našim občanům, takzvaným zahraničním bojovníkům, kteří jsou vlastně evropskými bojovníky, aby byli souzeni ve třetích zemích ve třetích zemích, eh, které mají velice nekvalitní justiční systémy. Irák, Syrie. Pokud dovolíme, aby tito lidé byli souzení v těchto zemích, možná zjistíme, že ne, tam nebude spravedlivý proces, nebo nebudou vůbec odsouzení či souzení, může to mít určité možné dopady i na děti a tak dále. Co si o to myslíte? A nyní onlineový obsah. Jak přistoupit s nějakými, alterna- nějakým alternativním výzvám. Měly by to být ty správné výzvy a poselství. Potřebujeme například odborníky i na neevropské jazyky, arabštinu například. Potřebujeme odborníky na islám, kteří by vyslali ten správný signál, ty správné argumenty, aby to nebylo kontraproduktivní, tyto alternativní zprávy. Je to součást evropské práce Evropské unie, aby to, v tom pomáhali členským státům, protože ty na to nemají prostředky či možnosti. A na závěr, často jsem zjistila, že práce velkých platform tak je nedostatečná v boji proti těmto radikálním argumentům a onlineovému obsahu. nejenom pokud jde o takzvané džihadistické argumenty, ale například i krajně pravicové osoby, které skutečně jsou všude v EU. Já jsem si stěžovala sama na tyto osoby, které mě obtěžovaly a vůbec k ničemu nedošlo. A toto byly opravdu velice nepříjemné osoby z, pravi, z, z této strany eh, pravicově krajního spektra. Děkujeme pan Adamo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. A ráda bych, rád bych poděkoval i panu komisaři. Jestli dovolíte, dvě otázky nejprve. Pane komisaři, bohužel vězení skutečně jsou často živnou půdou pro radikalizaci. především mezi muslimy, ovšem jsou to jediná místa takové radikalizace, kde si myslíte, že ještě bychom mohli, co bychom mohli identifikovat jako jiné oblasti živné půdy pro radikalizaci? To je první část otázky. A druhá, Máte nějakou představu o tom, co se děje v, například v mešitách, těchto náboženských místech, jak probíhá jí setkání v těchto mešitách, máte nějaký přehled, dochází tam k nějakému monitoringu. A další otázka, boj proti radikalizaci a terorismu. Máte možnost i promlouvat s těmito náboženskými vůdci v jednotlivých náboženských skupinách ve členských státech? protože pokud nebudou součástí našeho týmu, pokud s nimi nebudeme komunikovat ohledně boje proti radikalizaci, tak nikdy nebudeme úspěšní. Děkuji. Hmm, děkuji. Děkuji jednak eh, za eh, přímnost a jasnost eh, sdělení našem výboru. Eh, mm, se týče té předběžné zprávy eh, skupina vysoké úrovně k ratifikaci, eh, je třeba mm, dělat posouzení, abychom mohli šířit nejlepší praxi a tak dále. To je důležité, ale Ehm, zásadnější je, že ti navrátilci se ehm, mohou a nemusí vrátit ehm, do e, členských zemí. Členské státy mají různé, různý přístup e, k mm, teroristům, kteří zůstávají v těch zemí nebo k těm dětem. Snaží se státy tady svoje postoje harmonizovat? Není to jenom problém pro každou členskou zemi, ale může se to stát problém pro celou Unii. Máme tady několik stovek dětí, které se vrátí, někteří jsou adolescenti, za několik let z nich budou muži, pokud se radikalizují, tak eh, jak to, eh, jak se to pozná? Jenom ta země, která je přijme, je to velmi citlivá otázka. Snaží se členské státy harmonizovat své postoje při respektování základních práv těch osob já si říkám, že tady pravděpodobně je něco mm, společného eh, ještě nad rámec výměny dat. Ani eh, zmiňovala sociální prvek té radikalizace. Eh, my jsme nedávno v komisi mm, vyslechli belgického, ve výboru belgického Eh, komisaře zodpovědného za boj proti terorismu. A eh, tady existuje i kulturní aspekt té radikalizace. Pokud bude ten vahabistický eh, diskurs pokračovat, tak eh, zůstanou, no, přetrvají ty prvky, které živí ten radikalismus. Um, Ehm, Byla vytvořen eh, marocký král eh, na svém území zakázal radikální ehm, texty, aby se hlásali eh, v jeho zemi. Já se ptám, do jaké míry jak řekli předřečníci, se můžeme pokusit obrátit se na náboženské autority, aby vytvářely podmínky pro vzdělávání imámů, aby to bylo jin, probíhalo jiným způsobem než radikální. Eh, vím, že to není problém politických orgánů eh, eh, že je možné tedy eh, mít vliv na jiné orgány, které by mohly v této věci něco udělat. Mě by zajímal váš názor. Děkuji. Díky. Děkuji, Claude. A děkuji panu komisaři za mm, to, co nám řekl, co udělal. Víme, že boj proti jakému Kolej radikalizace extrémismu, bude vyžadovat mm, řadu nástrojů od vzdělávání až po opatření, které se mohou eh, stát represivní. Začnu um, integrační politikou. V mnoha zemích jsou nedostatky Některé věci musíme vzít v úvahu, co se týče harmonizace na evropské úrovni. Jednak občanství. Mnoho těchto dětí nemá pocit, že mm, patří do nějakého členského státu. Jednak proto, že e, mm, vlastně nejsou respektováni na, na svém území vlastně vyrůstají v takovém limbu. Potřebujeme rovné příležitosti, jako jejich eh, spol... Mm, protějšci. A na tom bychom se měli, měla skupina na vysoké úrovni zaměřovat, aby docházelo k harmonizaci v této věci. Druhá věc je nárůst nenávisti, populismu, xenofobie. Nemyslíte si, že Ehm, nárůst represivních opatření by mohl eh, vlastně prevenční politiku prevence vlastně upozadovat. Vidíme e, nárůst rozdílu mezi komunitami v Evropě. Je obtížné jakákoliv preventivní opatření implementovat. Mě by zajímalo, zda vy berete v úvahu tento nárůst nenávisti a xenofobie. To, že je to překážka při plánování preventivních politik. že jste tady s námi, vidíte, že vás máme poměrně dost rádi, takže i když je pondělí odpoledne, tak na vaše slyšení přicházíme a pozorně nasloucháme tomu, co říkáte. A já jsem i rád za to, co řekla kolegyně Sipl protože poprvé od kolegyně Sipily tady slyším poměrně, bych řekl, rozumnou analýzu migrační krize a nutnosti integrace lidí, kteří přicházejí sem do Evropy, protože zatím předtím jsem slyšel takový názory, že bychom měli všechny přijímat a teďka ta integrace, to bych, jako téma podstrh a v tom se s ní naprosto shodnu. Takže pak, že se ze socialisty nedokáže EPP shodnout. Ale dost ironie a dost nadsázky. Já bych chtěl se vás zeptat na tři věci, které jste moc nezmiňoval. První je radikalizace na základě fake news. Já sám jsem eh, a moje rodina na základě fake news eh, měla výhrušky smrtí. A chtěl bych se zeptat, jestli jste se s tím někdy setkal, protože podobný fenomén zažil teďka prezidentský kandidát, ehm, eh, pan Drahoš v České republice, kdy na základě vymyšlený interpretace, že chce přijímat eh, imigranty, mu začali vyhrožovat lidi smrtí. Druhá je, jestli jste se setkal s radikalizací na základě ruské propagandy protože v České republice tohle téma je poměrně dost diskutovaný a poměrně dost zvláštní, protože ruská média nebo pro ruská média přináší řadu takových informací, které vedou určitou skupinu k radikalizaci. A po třetí téma eh, vyloučených lokalit. Já sam. jsem pracoval čtyři roky jako street worker a e, velmi často e, třeba nepráce a nediskuse s těma skupinama, které byly v těch vyloučených e, lokalitách vedla k jejich radikalizaci. A já tento fenomén pozoruji i v, řady, v řadě dalších zemí. Tak jestli byste se k tomu mohl vyloučit a jestli tam třeba budete své kroky budoucí směřovat. Moc krát děkuju. To je eh, trošičku kreativní eh, přístup k tomu tématu, ale necháme to na komisaři, aby na to reagoval společně s těma mnoha dalšíma otázkama. Děkuji. Tady je mm, celá řada důležitých bodů, které tady padly, na kterými se musíme zamyslet na um, skupině v úrovni. Doufám, že všichni chápou, že toto je eh, průběžná zpráva a že práce potřebují. Pokusím se, pokračuji, pokusím se reagovat na některé otázky. Eh, pokud budete mít pocit, že jsem někomu neodpověděl, tak mě prosím eh, kontaktujte. Online radikalizující materiál. Eh, pan předseda mě žádal, abych se k tomu vyjádřil. My jsme, jak víte, za ta léta um, taplovali celou řadu platform eh, pro diskusi o těchto tématech s hlavními hráči, hlavními aktéry v členských zemích. Komisařka Jourová například mm, má Eh, předseda fóru Hate Speech, kam komisař Mavrompoulos eh, a já se zabývá teroristickým obsahem na internetových fórech a komisař Ansip a Gab- komisařka Gabriel um, diskutují s platformami o uh, bezpečnostních hrozbách, které jsou kybernetické. Takže Celá řada dialogů tady probíhá, proto jsme se rozhodli, že se e, v minulém roce sejdeme a budeme koordinovat tento dialog a pokusíme se přijít s některými společnými mm, závěry, což vedlo k diskusím, které hmm, pro internetové platformy vlastně stanovily co by měli dělat, aby řešili nelegální obsah různého typu. A kázalo se, že mm, mm, je toho více, co by mohli dělat a měli dělat a používat proaktivní prostředky, včetně automatických, aby identifikovali um, a aby zabránili vlastně tomuto obsahu. Bez toho, aby postihli svůj eh, e-commerce, svůj rámec pro e-commerce. V těchto diskusích jsme pokračovali v, různých, v rámci různých kontaktů, eh, informujeme o tom v různém dialogu, kontaktech. Komisařka Jourová vydala zprávu v posledních, během posledních deseti dnů o pokroku v rámci eh, kodexu chování hate speech. Já jsem mluvil o jednání, které jsme měli v prosinci, takže je tady pokrok, ale stále máme ještě hodně práce. Když se podíváme na, konkrétně na eh, ilegální teroristický obsah, tak bychom chtěli větší, dosáhnout rychlejšího pokroku Eh, v rychlosti identifikace a mazání, automatizovou detekci, aby se tam ty věci vůbec nedostávaly a větší podporu velkých platform malým platformám, tak aby nenastávala situace, kdy eh, obsah bude migrovat na jiné faktor, platformy, a větší spolupráci mezi platformami a orgánům vynucování práva Interpol, Europol. Spolupráce probíhá, ale je možné ji posílit. Takže chceme podpořit nějaké konkrétní kroky. Jednáme v komisi o tom, jak můžeme tento pokrok podporovat. A výsledky našich úvah při, budou k dispozici eh, buď koncem února nebo brzy poté. Doufám, že tedy vidíte, že to je toto téma, s tímto tématem se skutečně intenzivně zabýváme a to koordinovaným způsobem. Padla celá řada dalších otázek, ehm, které nemůžu dopodrobna zodpovídat, ale dovolte, abych je zmínil. Probíhají intenzivní práce, e, co se týče především dětských navrátilců. Jak jsem řekl, je to um, téma, na kterým pracujeme a byl vypracován manuál v polovině loňského roku, který vyvolal velké diskuse v členských zemích. Také proběhly výměny, které um, Eh, se týkají obecné výzvy zahraničních teroristických bojovníků, abychom tedy poznat, kdy se vrací, pokud se vrací, tak abychom to řešili v mm, rámci justičního systému. To je tedy eh, mm, téma, které se probírá na, eh, během snídaní při zasedání rady. A pak mm, jsou tady témata, které se řeší na národní úrovni. segregace ve vězení, jak, eh, mm, jaké jsou praxe v různých zemích, otázka, jaký postoj zaujmout vůči soudům ve třetích zemích. kde ministři mají různé názory. Toto jsou všechna témata, kde si musíme vyměňovat názory, která doufám mm, budou ovlivňovat budoucí pracovní program expertní skupiny na vysoké úrovni. Můžeme se k tomu vrátit a můžeme vést intenzivnější výměnu. Práce s třetími zeměmi a výzvy třetích zemí a jejich vliv na radikalizaci a možný dopad obecný, ne zahraniční politiky, mírový proces na středním východě. Samozřejmě my to projednáváme v různých rámcích, máme um, diskuse s PES a výzva spolupráce s třetími zeměmi při řešení radikalizace v jejich zemích, možný vliv radikalizace ehm, těchto prvků, elementů v našich zemích a jak s tím můžeme podpořit. Toto téma boje proti radikalizaci je pravidelným eh, tématem eh, bezpečnostním dialogu se všemi sousedními státy. Co se týče výzvy integrace, my víme, no, abyste o tom mluvili z jiné perspektivy, že toto je velice důležitá část um, politik, které musíme řešit, akční plán integraci, víte, že už existuje nějakou dobu a um, začátkem tohoto roku komise publikovala toolkit, který eh, má pomoci mm, členským zemím co nejlépe využívat evropské fondy, které jsou k dispozici, podpořit integraci, především integraci migrantů, um, v našich zemí. To samozřejmě je, um, ehm, co e, týká e, finančního období do současného 2020. A tady chci také uh, uh, ocenit práci komisařů. Dá, co se týče ponaučení, poučení z praxe z členských zemích, to je vlastně Tí cíl této expertní skupiny. A já doufám, že pokud až tedy přijdeme s návrhy, co se týče posílování koordice na evropské úrovni podporu boje proti radikalizaci, pak budeme schopni přijít s návrhy, ehm, které budou v rovnováze se týče nejenom vězení, sociální práce, vzdělání, školství, který, na které dopadají důsledky radikalizace na jedné straně a na druhé straně politici a vlády. Na, eh, to je tedy ta vazba, nebo to, to, to je to spojení, které chceme, které chceme dosáhnout na příští fázi expertní skupiny a k tomu se ještě vrátíme. Děkuji. Děkuji za eh, podrobné otázky. Toto je skutečně průřezové téma, podobně jako mnoho dalších. Děkuji za objasnění eh, toho, co se dělají různí komisaři v komisi v této oblasti a mm, my vás zveme na další zprávu eh, mm, Práce na vysoké úrovni. Bude to zase v pondělí odpoledne kolegům. Děkuji a pane komisaři, uvidíme se k tomuto tématu eh, ještě eh, příště tedy. A můžeme přejít i hned k dalšímu bodu, což je paní předsedkyně pracovní skupiny k článku 29 Privacy Shield a chtěl bych jí dát slovo, aby Eh, to téma mohla prezentovat. Je to ehm, zpráva předsedkyně eh, pracovní skupiny v článku 29 paní Isabel falk pieroten ehm, která bude prezentovat zprávu první výroční revize EU-US Privacy Shield. Eh, pracovní skupina v článku 29 v této první výroční zprávě vydala vlastní zprávu a paní Rotán by nás chtěla informovat o implementaci GDPRS a mm, práce, které byly provedeny e, pracovní skupinou v článku 29. Také chci říci, že toto je pravděpodobně moslení možnost, kdy nás budete informovat po mm, velice intenzivní práci, co se týče vztahům k našemu výboru a vaší činnosti. A to chci, e, toho si velice cením a chci vám za to poděkovat. Takže prosím, můžete prezentovat tyto dvě důležitá témata. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost e, jako předsedkyně e, se vyjádřit k těmto dvou důležitým tématům, jednak Privacy Shield a jednak GDPR. Děkuji za slova, která jste řekl o předsednictví eh, článku 29. Takže Privacy Shield, jak víte, ehm, my jsme se účastnili výroční revize Privacy Shield s Evropskou komisí ehm, po přijetí nového rozhodnutí, co se týče předávání osobních dat do USA. Cílem mm, této revize mm, evropských orgánů pro ochranu dat je dvojí. Jednak ověřit, že závazky e, Američanů e, v této oblasti byly dodrženy, ale e, také pokračovat v analýze Eh, kterou, eh, ve stanovisku z července 2016, co se týče konformity s primárním a sekundárním právem Evropské unie. Eh, po této revizi mm, mm, článek 29 přijal zprávu a v této zprávě jsme konstatovali pokroky, co se týče garancí, které poskytuje Privacy Shield po mm, implementaci e, americkými orgány. Je tř, nejprve v komerční oblasti jsme mohli konstatovat posílení kontrola ověřování, co se týče um, e, mm, mechanismů podnicí, kteří z toho chtějí využívat. Dále, co se týče lidských zdrojů a automatizovaným um, profilingem, to je třeba ještě zlepšovat. Z um, výraz, Vyjadřili jsme znepokojení nad e, případy, kdy se e, osobní údaje používá pro určité komerční účely. Co se týče přístupu k datům americkými orgány, e, 29 e, e, ocenil přístup američanů, co se týče transparentnosti a mm, vyjadřil určité rezervy, co se týče zá, přijatých závazků, ale také kompatibility této praxe s kritérii, které m, mm, nadefinoval eh, soudní dvůr v rozhodnutí Stefan Bohr. Mm, také jsme mm, politovali eh, nedostatek eh, nedostatečná implementaci která zabránila mm, odpovědnismu despotu, kde v této organizaci není dostatečný dohled. Když se podíváte na ty cíle, ehm, mechanismy, které se tam používají, exekutivní příkazy 12, 323, eh, Obecně řečeno, člán, pracovní skupina článku 29 již e, uvedla v červenci 2016, že máme mm, velice málo důkazů, závazných důkazů garantovat, že sběr osobních dat evropských občanů, kteří se předávají do mm, orgánů ve Spojených státech, nevede k Mm, vlastně sledování ze strany mm, amerických orgánů. Co se týče um, práva um, ehm, znést námitky, tak um, při pravidla pro přípustnost eh, velice vlastně z, pro příslušnost znemožďují jednotlivcům využívat tyto procesy. A, mm, eh, proces podání tak je velice složitý, co se týče ombudsmana, který se hrává klíčovou roli v oblasti národní bezpečnosti. V rámci právě slyšel, tak ta, nikdo nebyl nominován z americké strany. Evropská komise mm, bez eh, mm, chce vytvořit akční plán, co se týče identifikovaných rezerv. Je, opírá se to jasný časový harmonogram, který žádá od amerických orgánů eh, mm, reakce ze strany, co se týče o ochrany dat. Eh, my žádáme nominování ombudsmana, nezávislého ombudsmana a mm, do uh, příští um, roční revize, to znamená na konci roku 2018, nedostatečná mm, výsledky těchto analýz, uh, co se týče článku 29. Uh, co se týče um, ne, neexistence reakce v, v rámci stanovených hlů, tak je třeba přijmout nutná opatření, co se týče um, přístupu k národní uh, jurisdikci, která uh, by měla být jaksi snadněji uplatnitelná. Tato zpráva um, ukázala, uh, jak vypadá situace nyní za několik měsíců. Jednak je to pozitivní, jsou tady pozitivní signály i negativní signály. Co se týče pozitivních signálů, tak my jsme byli svědky určité aktivity amerických orgánů, co se týče nominace klubu OPI eh, a FTC, ale mm, eh, kromě toho jsou tam osoby, které by tedy mohly být kandidáty, ale nemáme efektivní nominaci skutečnou nominaci. Co se týče negativnějších signálů, tak je tam reautorizace americkým kongresem před několik dny v oblasti 702. Eh, Tato reautorizace bez jakékoliv eh, významné modifikace, co se týče modalit, eh, zacházení s osobními daty neamerických občanů, tak to není dobrý signál. Toto rozhodnutí Ehm, amerických orgánů může být vnímáno jako ehm, meškaná příležitost. G20 ve své zprávě dala více doporučení, aby program který spadal v do části 702, mohl být zlepšen. Ehm, my jsme připomněli, že místo autorizace tohoto hm, dohledového programu legislativní rámec může Mm, eh, nebo by měl mít přesné cílené kritéria jako eh, podezření, rozumné podezření, kdy je, mm, podle kterého by mohl možné stanovit, zda by nějaká osoba byla, měla být předmětem sledování. My eh, jsme viděli pozitivní signály tedy, tak také spíše znepokojivé signály. Čili jak vypadá stávající výzva? pokud jde o privacy shield, o tento štít. Samozřejmě je to efektivita našeho evropského modelu, pokud jde o ochranu dát a přenos mezinárodního přenosu dát v tomto kontextu, kde samozřejmě vidíme, že dochází k častému úniku osobních dat ale zároveň je to definice našich celosvětových standardů, pokud jde o přenos dát. v o který hovoříme a tyto mezinárodní nebo tento mezinárodní standard by měl v následujících dnech či měsících eh, dosáhnout veliké důležitosti především s naším ohledem, ohledně multiplikace této dohody, nových eh, celosvětových hráčů, výsledky vyjednávání, která očekáváme v tomto ohledu. Nyní mám na mysli jednání s Japonskem a s Koreou v tomto ohledu. To znamená, že určité vytvoření těchto standardů na mezinárodní úrovni je zásadní a jakmile dojde k dalšímu plenárnímu zasedání v únoru. G29 přijme aktualizované informace ohledně těchto standardů, pokud jde o další jednání. Bude to dokument, který bude definovat veškeré prvky, které musíme vzít v potaz ohledně hodnocení, pokud jde o třetí země, zda jsou tam dostatečné ekvivalenty, tak jak je to garantováno v Evropské unii, pokud jde o zacházení s osobními daty. A my samozřejmě, že se snažíme i v rámci této rovnice být pragmatici práci a přizpůsobit tento dokument všem informacím, které získáváme eh, právě v diskusích ohledně štítu Privacy Shield. Čili, pane předsedo, k tomuto prvnímu tématu máme takovou již dočasnou dohodu nebo dočasnou zprávu, která se týká tohoto štítu. A RPG, RP, že GD a jeho implementace je základ základní v oblasti ochrany osobních údajů v Evropě. G29 již poslední dva roky nesmírně aktivně funguje v tomto ohledu, pokud jde o tento hlavní cíl. My jsme si vytvořili akční plán pro léta 2016-2018, který by měl zajistit efektivní implementaci a zároveň eh, provozu schopnost pro jednotlivce, organizace a zároveň eh, subjekty zodpovědné za ochranu osobních údajů. Proběhlo více než 20 plenárních zasedání v tomto ohledu, které se zabývaly GRPD a jeho implementací a 155 jednotlivých schůzí technického charakteru, které se věnovaly různým tématům. Čili skutečně chci říci, že G29 byla nesmírně aktivní, pokud jde o implementaci tohoto orgánu GRPD. My samozřejmě, že jsme chtěli, aby došlo ke konvergentní eh, interpretaci tohoto nařízení s různými směrnicemi. Máme zde 15 směrnici, které se týkají tohoto textu, například pokud jde o přenositelnost, o delegaci ochrany údajů, analýzu dopadu, profilování, zaměření, zacílenost, transparentní opatření nebo například porušení osobních údajů. Tato práce probíhá ve spolupráci s jednotlivými podniky, občanskou společností, různými veřejnými konzultačními procesy, které jsme vedli a samozřejmě různými takzvanými laboratoři přímo na místě, které pomáhají přímo na místě těm, kteří budou používat a využívat tyto texty. Samozřejmě, že naše akce na národní i evropské úrovni se Um, zaměřuje především na takové doprovodné aktivity všech členských zemí, pokud jde o určitou dynamiku, která je důležitá v aplikaci všech principu uh, tohoto nařízení. Jakožto předsedkyně naší skupiny G29 jsem se zavázala k tomu, aby naše skupina přijala a zveřejnila veškeré hlavní směry ještě před květnem 2019. Ovšem samozřejmě nemohu ani skrývat další věc před vámi a samozřejmě chci, abychom zde vzali v potaz veškeré citlivé otázky jednotlivých národů, jednotlivých států a samozřejmě, že jsme konfrontováni takovým ne vždycky pozitivním naladěním různé uh, Mm, pokud jde o vůbec tu zátěž, kterou to představuje, rychlost implementace, nedostatečnou adekvátnost a tak dále. My na to reagujeme, na tuto negativní kritiku tím, že samozřejmě ano, musíme dohánět. Nejsme úplně, pokud jde o R, GRPD a jeho implementaci, samozřejmě, že někteří aktéři zaostávají v současné době, nerespektují dostatečným způsobem povinnosti směrnice z roku 95. A dále eh, je to eh, samotná otázka GRPD. Zde reagujeme následujícím způsobem. My chceme, aby evropští, evropské subjekty byly na stejné úrovni jako mezinárodní subjekty v tomto ohledu, především pokud jde o ta kritéria zacílení, zaměření. A před chvíličkou jsem se o tom zmínila. V těch následujících měsících samozřejmě v každé zemi budou připravovat určitou strategii doprovodného charakteru u GRPD, především pokud jde o malé a středně velké podniky. No a zároveň reagujeme následujícím způsobem. Eh, vlastně v podstatě právo na přenositelnost, kterou zajistí GRPD, umožní, tato práva umožní novým aktérům vytvořit i určité inovační a nové služby v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nových subjektů na evropské úrovni, protože jakmile hovoříme o právech na přenositelnost, žádná platforma zahraniční či americká nebude schopna schopná uchovávat tato eh, data o jednotlivých uživatelích. To znamená, že na základě našeho nařízení EU vsadila jednak na ochranu těchto osobních údajů, ale zároveň chceme být konkurenceschopní. Je to určitá sázka, kterou musíme vysvětlovat našim lidem a kterou musíme implementovat. Samozřejmě, že legislátoři, zákonodárci samozřejmě chtějí, aby naše legislativa byla dostatečná. Máme zde určitý nový model zprávy a řízení, který nutí národní orgány a k určité spolupráci i v přeshraničním ohledu budoucí výbor COPD pro ochranu osobních údajů, bude to nová instituce, která nahradí naši G29, by měla reagovat na koherenci a solidaritu na evropské úrovni, pokud je o implementaci tohoto nařízení. Specificky finalizujeme pravidla, procedurální pravidla tohoto výboru COPD a za zároveň je to článek 65, pokud jde o soudní spory, které bude řešit tento výbor. A zároveň zde máme protokol, který bude dohodou mezi COPD a Evropským orgánem pro ochranu osobních údajů, který definuje spolupráci mezi těmito orgány a zároveň vyžaduje důvěr, důvěrnost a e, spolupráci, kterou vyžaduje nařízení. Vytvoření tohoto nového systému zprávy a řízení je zásadním prvkem pro úspěch GRPD eh, náš evropský regulační model tím získá důvěryhodnosti, pokud jde o jeho kvalitní implementaci. Pokud nebude tento orgán, nový orgán C e COPD fungovat, tak v podstatě vlastně žádný text nám nepomůže, abychom tuto problematiku dostatečně implementovali. A pokud je tento nový eh, právní rámec v Evropské unii pro ochranu osobních údajů, ten zároveň vyžaduje od členských států Evropské unie zajistit to, aby dozorčí orgány měly dostatečné lidské a finanční zdroje, které by mohly pokryt tyto nové úkoly a výzvy. To znamená, členské státy jsou v tomto zásadní a my bychom rádi využili této příležitosti a ukázali na to zde v Evropském parlamentu, který je jedním ze dvou rozpočtových orgánů EU. Čili, pane předsedo, toto jsou základní prvky, pokud jde o otázku Privacy Shield a zároveň o GRPD. Děkuji. Děkujeme, říká eh, pan předseda, děkujeme Eh, milá Izabel, a nyní má slovo paní Zipel jako první z našich poslanců. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, dneska odpoledne s paní Sylvie Guillaume, s, s mou francouzskou kolegyní, jsme o tom hovořili a myslím si, že máme v tomto ohledu společné argumenty, proto bych je ráda položila za ní i za mě. Hovoříte o kritice, která často přichází ze strany některých členských států Obecně mohu říci, že mě vždycky rozladí to, že zde máme legislativu, která již byla odsouhlasena parlamentem a radou. Samozřejmě, že se nám nemusí líbit úplně všechno, všechny zákony, ale jakmile byly odsouhlaseny, tak bych očekávala, že budou implementovány a ne, že by členské státy se zde nějak lišily ve svém postoji k této věci. máme v tomto ohledu určité obavy, když vidíme, že pouze dva členské státy přizpůsobily svou národní legislativu GRPD. Co to znamená s ohledem na implementaci, kterou očekáváme do 25. května letošního roku. A ještě jedna otázka navíc, pokud je o tu kritiku a neochotu implementace poskytly všechny členské státy potřebné informace svým občanům, subjektům, jednotlivým, nebo jsou si pouze nyní vědomi toho, že budou muset něco přizpůsobit nebo ověřit, zda jsou schopni vůbec reagovat na všechny požadavky GRPD. A poslední otázka. Na národní a regionální úrovni, co by mohly orgány v tomto ohledu udělat, aby pomohly jednotlivým aktérům nebo poskytly více informací našim občanům? A osobně ještě jedna otázka ohledně Privacy Shield, <clears throat> ohledně tohoto štítu na ochranu soukromí. Vy jste se zmínila o pokroku od samotného počátku, tak aby tento štít na ochranu soukromí představoval určité zlepšení ve srovnání se systémem Safe Harbor. Ovšem, když se podívám na ten pokrok s ohledem na provádění všech částí tohoto štítu. Mám pocit, že ten proces Safe Harbor se zde opakuje, ne všechno je zde prováděno na straně Spojených států, ten pokrok je velice pomalý, vy jste se zmínil o tom Peak Clubu, myslím si, že tam došlo pouze k určitému prodloužení celého tohoto procesu, čili Co můžete udělat, jakožto skupina G29, která funguje na základě článku 29, abyste zajistila to, že veškerá opatření budou implementována. A co si myslíte, jak by měl Evropský parlament podpořit toto úsilí, aby vše, co bylo rozhodnuto ohledně toho rozhodnutí o adekvátnosti, bylo implementováno co nejdříve. Děkujeme. Birgit, Sophie Intveld má slovo. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji zároveň eh, za toto úvodní slovo, za vaši prezentaci GRPD. Velice stručně souhlasím s předřečnicí, tam nesmíme akceptovat jakákoliv, jakékoliv skluzy v našich médiích, údajně organizace zaměstnavatelů žádají o takový, takové odložení. My jsme ale začali v podstatě už v roce 2011 a pokud nežijete někde na Marsu, tak jste museli očekávat, že se něco blíží. Dva roky poté jsme to implementovali a je to opravdu nefér vůči těm subjektům, které udělali svou domácí, svůj domácí úkol a implementovali to, čili spíše neskuzi na nějaká nějaké odložení by, měli, by si měli vyhrnout rukávy. A pokud jde, jde o Privacy Shield, myslím si, že to rozhodnutí o adekvátnosti není dostatečné, toto není kvalitní způsob implementováno. Ovšem, ještě jedna záležitost. Rok a půl po vstupu v platnost našeho eh, nařízení stály ombudsman, zde neexistuje plnohodnotný výklad. Rovněž ne, pan Klein byl nominován panem Trumpem, aby vedl tento klub. Bylo to, bylo to čís, byl na pozici dvě z těch pěti. Ovšem, když se podíváme na historii pana Kleina, tak on byl proti všem reformám NSI, takže jak můžeme důvěřovat tomu člověku, skutečně je důvěryhodný. A poslední nejdůležitější otázka. Komise ve svém výročním hodnocení řekla, cituji, následující rozpráva o reautorizaci eh, článku 7, pokud jde o eh, zahraniční hm, zpravodajství. Eh, toto umožňuje Kongresu Spojených států jedinečnou příležitost, pokud jde o informace, které jsou začleněny do FISE. To znamená, konec citátu, pokud jde o reformu eh, tohoto článku 702, tak to teda, tak se zdá, že komise to očekává. Ovšem my víme, že do, došlo k rozšíření tohoto článku bez jakékoliv další úpravy. A asi hodinu a půl před hlasováním jsem obdržela dopis ze strany Evropské komise, kde se říká o tom, že americký kongres možná o tom bude hlasovat, co to je za podivné hry. Samozřejmě, že neočekám odpověď od vás, ale ráda bych se o tom zmínila, protože upřímně řečeno, komise, která hraje takové hry, tak nejenom, že je to opravdu urážlivé, aby obdržela takové dopisy rok a, eh, hodinu a půl před hlasováním, je to opravdu urážka pro nás i pro naše občany. Jak vůbec může mít jakoukoliv důvěru v Evropskou komisi jakožto orgán, který dohlíží nad aplikací oblasti Privacy Shield. Pokud samozřejmě ho soudy opětovně nezruší. Děkuji. thank you. Um, Jan, please, Jan. Děkuji, Jan Albrecht, prosím. Děkuji. Já jsem velice rád, že existuje nejen analýza, ale taky cestovní mapa a že DPA v Evropě e, neváhají vymáhat právo, pokud jde o nové standardy podle e, GDPR. že eh, DPA půjdou eh, k soudu po 21. květnu, pokud nebude dosaženo zlepšení. Sdílím obavy kolegů a nechci je tu opakovat. Pouze bych chtěl položit eh, další otázku, která se týká případu Microsoft u nejvyššího soudu A ta otázka se bude v konečném důsledku týkat přístupu policie k datům a toho, zda to bude mít nějaké důsledky pro e, adekvátnost. Zajímaly by mě vaše myšlenky a e, zajímalo by mě, zda pracovní skupina článku 29 o tom diskutovala. Pak bych chtěl říct něco, co se tak docela netýká tohoto tématu, ale souvisí to s ním. A sice, eh, jestliže eh, v Evropské unii chceme zatlačit na zlepšení standardů v Privacy Shield, pak eh, pravidelně vyvstává otázka, odůvodněná, zdali pak také podobně zkoumáme úroveň ochrany v členských státech. A máme rozsudek soudního dvora z prosince 2016, a ten v 28 členských státech nebyl vymáhán. A podle mého názoru máme-li být přesvědčiví při tom vymáhání po 25. květnu, se kterým naprosto souhlasím, tak by bylo dobré, kdybychom také pohrozili eh, vymáháním rozsudku Evropského soudního dvora v členských státech, pokud jde o jejich dohledová opatření, která nejsou v souladu s rozhodnutím soudního dvora. Děkuji, Jane. Ana Gomez, prosím. Děkuji. Já chci zdůraznit, že se domnívám, že je velmi důležité, aby ombudsman, který je bude jmenován eh, v USA, bude nezávislý. To je eh, otázka, na kterou eh, na které musí Evropská unie trvat pak mm, by mě zajímalo, co si myslíte o dopadech posledního rozhodnutí FCC. Mm, zrušit pravidla neutrality net, síťové neutrality. To dá kontrolu mm, velkým společnostem. Jak to může bránit vlastně právu portability ehm, v souvislosti s GPRT. Pak mluvíte o retorice, té znepokojivé retorice, samozřejmě to chápu. Ehm, to je retorika, která se používá tady u nás, nikoli v USA. Děkuji. Anyone else? Ještě někdo? Někdo si nechce vzít slovo? Tak v tom případě Izabel, prosím. Ne, ještě pan Fos, prosím. Tak eh, nejprve eh, bych se chtěl omluvit, protože jsem nemohl vyslechnout vaši prezentaci, ale obecně vzato ta situace je vlastně poměrně jasná, eh, co už, což už to bylo zmíněno. Tak ještě jednou. Obecně vzato situace je relativně jasná. Máme Privacy Shield, který je vylepšením Safe Harbor a ten by měl odpovídat požadavkům e, Evropského soudního dvora. A měl by také na základě toho přehledu o obecné kontrole být dále zlepšovan. Takhle jsem to vždycky chápal, že s Privacy Shieldem to začíná a pak se podíváme, kde je ještě co možné zlepšit a postupně krok za krokem to zlepšovat. Teď to ale máme americkou administrativu, která tak úplně neodpovídá tomu, co jsme tehdy e, očekávali. A otázka je, zda jaksi správné e, zda eh, pojm, zda je potřeba pojmenovat správně tento deficit, nebo zda toto provizorium povede ke stejnému úspěchu. Eh, o tom se samozřejmě můžeme hádat, můžeme to vidět každý jinak, ale otázka zní pouze, do jaké míry takovýto bod eh, sám o sobě může vyřešit určité nevýhody z právního hlediska, ať už jde nakonec o provizorní řešení anebo absolutní. Takže já bych to chtěl vnímat trošku diferencovaněji. Pouze obecně musí být jasno, v tom, že potřebujeme pro výměnu dat základ, že jsme pro tento základ stanovili nová kritéria a tato kritéria by měla být dále zlepšována, pokud se objeví deficit. Některý deficit je těžké odstranit, jestliže nám americká administrativa nejde vstříc. Otázka tedy zní, do jaké míry je to vlastně nevýhodné. Celkově je to hezké, ale má to tyto nedostatky, nevýhody, které jsou s tím svázány. Tak to za prvé. A za druhé je to otázka, jaká opatření teď můžeme učinit, abychom vylepšili situaci. A na to bych se chtěl soustředit, protože si myslím, že nějaké přerušení toku dat by vedlo k obrovským problémům, takže věřím, že je potřeba dále zlepšovat. Zajímalo by mě tedy, co konkrétně můžeme přesně zlepšovat. Birgit ještě krátce, čas máme. Děkuji, pane předsedo. Tohle není otázka, ale jenom taková krátká poznámka. Jestliže uzavíráme mezinárodní dohodu, tak si myslím, že všechny strany této dohody jsou důležité. A nemůže dovolovat našim partnerům, aby říkali, tahle část je důležitá, tu možná implementuju, ale tahle část tak důležitá není, tu implementovat nebudu. Všechny části jsou nutné a všechny části musí být implementovány. A taková musí být naše linie při probíhající revizi. Musíme žádat po Spojených státech, aby dodržovali rozhodnutí, které podepsali a které je nyní tedy jejich povinností. Děkuji. Já bych se také ještě chtěl zeptat na GDPR. My jsme měli schůzi s národními parlamenty Často to může být trošku těžkopádný nástroj, přestože nutný, protože při koordinaci něčeho takového často nedostanete hloubkovou odpověď, kterou potřebujete. Já souhlasím s kolegy, že je problém s implementací, ale mohla byste nám to trošku víc osvětlit. Sophie Intfeld například zmínila neimplementaci legislativy, ale tam, kde se legislativa e, implementuje, tak jsou určité překážky v podobě odporu některých firm, které si uvědomují, že jde o data jejich zákazníků. Mohla byste tedy trošku naznačit, jak to vidí pracovní skupina článku 29, jak vnímáte implementaci tam, kde k přípravám dochází? Le Privacy Shield tomu mm, Privacy Shield. Myslím, že je třeba říci jasně, že Privacy Shield, tak jak e, existuje, je pokrok v této oblasti. Američané to mm, vzali vážně a mají poměrně mm, plnou úpravu Ehm, implementace mm, Driver Sešit neexistovalo ehm, v době no, Sefarbo. Takže je to určitý pokrok. Ehm, eh, samozřejmě, že chybí určité věci, kterých jsme se vyhradili rezervu a Eh, ta, ča, ta, ta, ta eh, část, která eh, se toho zhostila, poměrně pragmatická. Jde o to, aby američani se dostali do určité dynamiky pokroku, aby jim byl pro ně stanoven kalendář ve dvou dobách. Jednak, co se týče opatření, které je možné přijmout poměrně rychle, jmenovitě opatření klub, ombudsman, personál. Tam mm, není problém mm, právní analýzy, je to prostě rozhodnutí, které třeba přijmout. A se zdálo, že tím, že jsme mm, ten, vlastně tento akční plán požadovali od amerických orgánů, tak eh, to je reálné. To, co jsme eh, žádali května, nebylo tak obtížné a eh, neustále vyvíjíme tlak, který jsme vyvíjeli ve chvíli toho hm, si šil tak, aby bylo dosaženo pokroku. Co se týče nominací, tak ehm, požadavky, které podle americké orgány, byly vyslyšeny, protože Ehm, tady byla určitá aktivita, co se týče eh, nominace, která hm, byla zjevná. Eh, do eh, května budou osoby, které budou rekrutovány. Zda to bude stačit? Pravděpodobně ne když se ptáte, co můžete udělat, abychom vyvíjeli ten tlak, parlament, parla, ruský parlament může jít stejným směrem, trvat na těch e, zásadních požadavcích, které udělal eh, G29. Je to všechno výhoda nebo nevýhoda pro Evropany? Eh, já si myslím, že podle Evropanů a podle vlastně všech, kteří se tím zabývají, tak je potřeba robustní právní rámec pro ty transfery, který by nebyl předmětem jakékoliv justiční akci, která by vedla k vlastně k anulování této úpravy. Máme už dva, dvě e, žaloby, které se dostaly k soudům a nevíme přesně, jaký bude ten verdikt. Hmm. Když řekneme na úrovni G29, že e, chceme mm, přestat s obchodními jednáními s některými státy a současně chceme mm, pevné standardy, musíme se shodnout na těch standardech, musíme využít informací, které máme e, z jednání o Shieldu, a, abychom Mm, dospěli k úrovni, kterou si přejeme eh, vnít v Evropě. To není nic vědeckého samozřejmě, ale mm, postupujeme krok za krokem, postupně přivádíme Američany, nejenom Američany, ale třetí země na úroveň garantovanou, kterou bychom si my Evropané přáli. Ale pokud, pokud zůstaneme v té dynamice pokroku třetích zemí, tak je to pozitivní každém případě až do posud to byla strategie, která fungovala v G29 a myslím, že bude moci pokračovat v tomto směru. Co se týče GDPR, hmm. GDPR eh, tak eh, mezi eh, řádky se mm, je slyšet, lze slyšet určitou určité eh, zvuky eh, no, nebo signály od těch, kteří by si přáli nebo mm, kteří říkají, že tento právní rámec je pro ně příliš omezující. Já si myslím, že to není pravda, ale je třeba vyslechnout eh, různé strany jejich argumenty a odpovědět na ně. Státy, tedy zda státy kon, konvergují mm, ve vztahu GDPR. Ne, GDPR eh, předpokládá, eh, eh, vlastně se to vrátí do národní legislativy, ale není nutné mm, tvářet legislativní návrhy, v oblastech, které spadají pod národní autoritu. Co je tam nového, je úprava spolurozhodování, která eh, vlastně, artik, vlastně represivní eh, kroky národní mm, nyní mají evropskou dimenzi nové eh, COPD, které navrhuje G29. Kromě tohoto bodu pokud se to národní legislativa nepřeje, tak není potřeba, aby mm, mm, se implementovalo GP, GDPR. Na úrovni 29 jsme byli velmi, um, um, jsme velice dbali na to, aby harmonizace um, toho nařízení byla udržena i v následujícím období. A proto ty základní směry eh, identifikují klíčové koncepce nové, aby orgány pro ochranu dat se shodly na společných postojích, abychom se vyhnuli tomu, že někteří eh, budou eh, měnit různé cíle harmonizace toho textu. Takže toto je cílem těch základních směrů. Poslední prvek jak eh, můžeme zajistit, aby G29 pomohly, aby tento právní rámec byl vlastně výhodou pro Evropu, nikoli handicap. Já jsem přesvědčena, že to je výhoda. Je to právní rámec, který nám umožňuje eh, používat ochranu dat jako konkurenční výhodu. Mm, abychom v rámci eh, nástrojů a eh, eh, orgány dají pro, k dispozici jednotlivým orgánům v různých zemích a na evropské úrovni. V některých zemích jsou um, orgán, nástroje pro malé střední podniky a jiné aktéry. My v rámci možností tyto věci um, budou na evropské úrovni, tak abychom uh, vlastně harmonizovaným způsobem postupovali na evropské úrovni a cílem je efektivně, aby orgány pro ochranu dat mohly doprovázet, vlastně pomáhat evropským aktérům při implementaci tohoto nového právního rámce. Co se týče strategie, represivní strategie, tak je tady určitý počet aktérů, kteří um, za námi chodí a říkají, co se bude dít, co stane v květnu budou systematické sankce těch, kteří nerespektují GDPR, kteří mají spoždění, eh, co se týče nových eh, povinností podle GDPR. Já jsem vícekrát říkala, opakuji to tady, že eh, mm, to není mm, mm, že tak to není, že nebudeme spěchat se sankcemi Eh, především těch nových nástrojů. My před, mm, pokládáme, že bude postupně jaksi učení se těmto novým um, podmínkám. Princip eh, GDPR. Eh, ty nástroje jsou nové, ale princip, principy nejsou nové. To je stejné to, co je ve směrnici e, z roku 1995. Jde o přiměřenost mm, aplikaci. My to budeme kontrolovat od května 2018, mm, tak jak už to kontrolujeme teď. Děkuji, Izabel. Velice rychle, Sofie, protože pak musíme hlasovat jenom jednu větu, protože vy v podstatě říkáte, že nebudeme nerozumní, pokud od 25. května eh, přistoupíme k vymáhání, ale eh, já bych chtěla požádat DPA, aby vzali v potaz, že některé organizace eh, se snaží, se snažili a jestliže jiné ne, tak ten přístup by měl být takový, že u těch, kteří prokáží, že udělali, co je v jejich silách, ale zkrátka to nezvládli, tak to považuji za úplně jiný příklad eh, než jiné, které zkrátka neinvestovali čas a prostředky tak, jak měli. Já se domnívám, že už jsem na to reagovala, na tuto otázku. To znamená, že regulační orgány jsou rozumnými institucemi a naším cílem není vydávat nějaké sankce, uplatňovat sankce. My chceme, aby všichni opravdu plnili tato pravidla. Prostě sankce to je pouze nějaký odstrašující prostředek. U nás například ve Francii máme 15 takových sankcí na, v ve srovnání s 8 tisíci stížnostmi. To znamená, že opravdu sankce to je takový velice výjimečný nástroj, není to nějaká regulační každodenní norma. Tou hlavní každodenní normou jsou samozřejmě nástroje, které umožňují konformitu, plnění, ty, které jsme navrhovali jednotlivým aktérům. A my samozřejmě vezmeme v potaz veškeré úsilí, které provedly nebo neprovedly na jejich straně. Ráda bych ale obránila vaši pozornost na to, že samozřejmě na jedné straně můžeme být velice flexibilní, pokud jde o používání těchto nástrojů, pokud jde například eh, i o směrnici z roku 95. Ovšem, pokud je tam určité neplnění tohoto zásadního principu, který zde existuje již 20 let, tak ta otázka potom musí být položena jinak. Děkuji. Thank you, Isabel. Thank you. Děkuji, Isabel. Děkuji vám za váš dnešní příspěvek. Měl bych se kolegům zmínit, že váš mandát předsedkyně pracovní skupiny končí 29. února, takže děkuji vám za aktivní práci v uplynulých pěti letech a máme za sebou hodně společné práce, za kterou vám tímto děkuji jménem výboru Libé. Pokud jde o váš eh, závěrečný příspěvek do dnešní diskuze. Myslím si, že příští schůze koordinátorů bude diskutovat o příštích krocích na téma Privacy Shield. Budou se zabývat otázkou, zda budeme sepisovat usnesení. 15. května máme schůzi s národními parlamenty o GDPR. Tam proběhne více aktivity v následujících dnech a týdnech. Takže e, ještě jednou vám moc krát děkuji a přeji hodně zdaru do budoucna. Děkuji kolegové za skvělou debatu. A pokud o hlasování, tak přesně za čtyři minuty proběhne elektronické hlasování přesně v pět hodin, takže prosím připravte si e, hlasovací karty. Bude to jediné hlasování přesně v pět hodin. Děkuji vám.

Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the vote. Everyone take your seats. Vote. Prosím, posaďte se všichni, budeme hlasovat elektronicky, takže prosím, připravte si hlasovací karty. Otázka. Je tu někdo, kdo nemá hlasovací kartu? Dejte to prosím nějak najevo. Pokud nemáte hlasovací kartu, dejte teď vědět. A my to započítáme do hlasování. Kdo nemá kartu? Nikdo? Je tu někdo, kdo nemá hlasovací kartu? Takže to znamená, že všichni mají hlasovací karty, takže nebudou problémy. Tak já počkám, až si všichni sednou a zasunou kartu. Prosím, rychle, kolegové. Tak než si všichni eh, sednou, tak já uvedu kontext hlasování. Na schůzi 11. ledna 2018 koordinátoři vzali na vědomí a prodiskutovali rozhodnutí komise z 20. září 2017 eh, o aktivaci článku 7 odstavce 1 smlouvy, pokud jde o situaci v Polsku. Mimo jiné koordinátoři učinili principiální rozhodnutí ohledně dalšího postupu vzhledem k tomu, že je zapotřebí usnesení, které by odráželo pozici Evropského parlamentu k tomuto rozhodnutí komise. Návrh usnesení byl připraven na základě příspěvků politických frakcí a byl schválen většinou koordinátorů písemným postupem. A teď tedy přikročíme k elektronickému hlasování o tomto návrhu usnesení. Technická připomínka. Prosím. Mohla byste prosím říci, kdo jste? Já odsud to nepřečtu. Beáda Goševská, vážený pane předsedo. My zatím nemá... Mikrofon, prosím, mikrofon. do mikrofonu, prosím, a e, dvě minutky maximálně. Dámy a pánové, máme hlasovat o nařízení ohledně situace v Polsku. Ovšem zatím na internetových stránkách nemáme polskou verzi. Existuje tam pouze anglická verze, to znamená, že přece je důležité, aby na základě jednacího řádu to bylo ve všech úředních jazycích Evropské unie. Znamená to, že polština už není úředním jazykem EU? Okay. Um, can I just check how many points of order I will be dealing tak kolik technických připomínek ještě bude? Dvě? To je všechno? Někdo další má technickou připomínku? Tak pan Jurek tu druhou a to bude všechno. Já pak na obě odpovím, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Na základě informací, které jsem získal od 15 hodin, bych rád slyšel zdůvodnění předkládání tohoto usnesení, protože i pokud toto usnesení podporuje několik, já nevím, zda všichni, všechny skupiny. Já skutečně nemám takový pocit, pane předsedo, že by to podporovali veškeré e, frakce. Zdá se, že EKR rovněž nepodporuje toto usnesení. A i pokud tam je podpora ze strany některých e, frakcí, tak možná by nám měli zdůvodnit, proč tomu tak je. Ještě rád bych zopakoval to, že návrh komise do Rady Evropy implikuje důležitost stanoviska Evropského parlamentu kvalifikovanou většinou. To znamená řádný proces, který by zde měl probíhat. Čili my skutečně nechápeme, proč zde máme toto usnesení, o kterém jsme nikdy nediskutovali a dokonce nebylo nikde zveřejněno odůvodnění, proč to předkládáme. A druhá věc, skutečně všechny, skutečně všichni koordinátoři všech frakcí podporovali tu, toto usnesení, protože hovořím otevřeně, že my ne. A třetí záležitost, myslím si, že to je opravdu nepotřebné rozdělování Evropy. Pokud teda Evropská komise přišla s tímto nešťastným návrhem, tak prostě ta normální procedura bude na základě toho probíhat, čili já opravdu nevím, proč bychom se měli o tom hlasovat. Právě proto navrhuji, aby opětovně došlo ke konzultací mezi koordinátory. Děkuji. Děkuji, pane Jurku, i e, druhé kolegyni, která hovořila. Takže e, pokud nejsou žádné další technické připomínky, tak pokud někdo nějakou bude mít, tak já už je nebudu přijímat. Dobře, tak ještě jedna. Je to technická připomínka? Tak já bych je chtěl vzít na jednou a potom na ně postupně zodpovědět. Prosím, maximálně dvě minuty. No, pane předsedo, já jsem si také vyslechl vaše dnešní zdůvodnění eh, a pokusil jsem se eh, v, u, u bodu pořadu jednání číslo 5 eh, najít text toho usnesení. A to usnesení 2018 lomeno 25 41 neexistuje. Když to chcete otevřít, tak to řekne SIS document doesn't exist. A já se ptám, když ten dokument neznám, tak jak o něm můžeme dnes hlasovat? A když se o něm nekonala ani debata. Děkuji kolegové, tak já jsem velkoryse vyslechl všechny technické připomínky, byly tři, žádné další přijímat nebudu. Tak v opačném pořadí. Všichni poslanci mají přístup k textu, je tam od 9 hodin dnešního rána, to pro pana Fojta. Pan Jurek eh, toho eh, řekl více a už něco říkal předtím, eh, tak já bych chtěl říci velice jasně, jak už jsem říkal v úvodu. Koordinátoři se rozhodli většinou, většinovým, většinovým hlasováním hlasováním o tomto textu. Tak tolik k tomu, tolik k té otázce, k kolik frakcí podpořili tento text. Teď se bude hlasovat a potom bude úplná rozprava na plenárním zasedání, proto není debata dnes a koná se pouze eh, elektronické hlasování. Bylo to rozhodnutí většiny koordinátorů. Pokud jde o jazykovou verzi, eh, tak eh, ta je v angličtině vzhledem k časové tísni. Na plenární zasedání bude samozřejmě k dispozici i polská verze. Taková je situace a s vaším dovolením eh, budeme hlasovat. Já už nebudu brát žádné další technické připomínky, teď už budeme hlasovat. Jak můžeme hlasovat, když nevíme, co je obsahem tohoto usnesení? Um, okay. I'm sorry, I'll explain it once more. Tak já to vysvětlím ještě jednou a potom budeme hlasovat. Protože jde o návrh textu, o koncept, dostali jsme svolení pokračovat s anglickou verzí. A na plénum bude k dispozici, budou k dispozici všechny jazykové verze. A teď budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. To znamená, že ti, kteří neznají obsah tohoto usnesení, mají o tomto obsahu hlasovat? Hlasovali všichni? Alde má o dva více, mohli byste to prosím upravit, jinak je všechno v pořádku. Končím hlasování. Přijato 33 hlasů pro, 9 proti a žádné zdržení. Děkuji vám, kolegové. To je konec dnešního hlasovacího bloku. A během prvního únorového pléna eh, bude projednán tento bod na plénu. the next part of the agenda is 1710. Tak další bod pořadu jednání je v 17.10, kolegové. Dear colleagues, um, we are now going to begin on the... Tak kolegové, teď začneme s dalším bodem pořadu jednání. Je to důležitý a zajímavý bod. E, tak kolegové, pokud jste přišli e, jenom na hlasování, tak budu vděčný, pokud se rozhodnete zdržet i na tento bod. Je to představení nově vybraného kandidáta na post exekutivního ředitele Europolu. Tak kolegové, prosím, pokud nechcete zůstat na tento bod, odejděte v tichosti, bylo by to velice užitečné. Tak, vážení kolegové, dnes je tu s námi vybraná kandidátka Catherine de Boll která byla vybrána radou z úzkého seznamu kandidátů eh, na post exekutivního ředitele Europolu. 23. října koordinátoři Libe rozhodli uplatnit článek 54 na řízení 2016-794 o Europolu a pozvat vybranou kandidátku na post exekutivní ředitelky Europolu na slyšení. Takže paní Debol, vítejte v našem výboru a ještě než začneme s tímto slyšením, chtěl bych připomenout kolegům, eh, na jakém formátu jsme se dohodli koordinátoři 11. ledna 2018. Nejprve 10 eh, minut eh, bude hovořit kandidátka paní Bol, potom bude první kolo otázek koordinátorů a dalších poslanců, kteří mají zájem a potom paní Debol odpoví. A potom, bude-li to možné, proběhne druhé kolo otázek. Takže ještě jednou vás tu vítám, poprvé v našem výboru. A kolegové, pokud jste nachystaní a připravení paní Debol vyslechnout, tak bych ji požádal, aby promluvila na zhruba 10 minut a potom budeme pokládat otázky. Paní Debol, vítejte poprvé ve výboru Libe. Prosím. Děkuji, pane předsedo, za úvod, představení vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, jako kandidátka eh, na, k eh, ředitelku Europolu eh, bych se vám chtěla představit a sdělit vám své názory na evropskou bezpečnost a roli Europolu v tomto rámci. Můžu, prosím, požádat o první slide? Libby takes full responsibility for this, <laughs> <laughs> given it's your... There we go, okay. here we are. Za tohle zodpovídáme my, tady, prosím. Takže budu mluvit o bezpečnější Evropě a roli Europolu. Tady mm, si můžete udělat představu o kompetencích, o které věřím a si myslím, že by měl mít každý uh, šéf agentury pro vynucování práva. Mm, moje kariéra se vyvíjela postupně, jsem právník, byla jsem zaměstnána v belgické žandarmerii, byla jsem e, místní e, policejní ředitelkou a pak federální policii. Vidíte důležité oblasti jako mm, nejvyšší komisařka a budoucí ředitelka Europolu. Respektování lidských práv, demokratických hodnot, právního státu, mm, také je důležitý respekt a transparentnost na politické úrovni vůči zaměstnancům a občanům. Věřím, že uplatňování práva komunita mm, eh, mm, těchto orgánů musí respektovat roli každé instituce. Eh, pozornost vzdělávání, novým technologiím, investice do inovací, to jsou všechno klíčové věci pro policii. Na dalším slajdu jsou mé názory, co se týče bezpečnostních hrozeb, priority pro Europol a jak eh, si já myslím, že by se Europol měl dále rozvíjet. Eh, zločinnost a terorismus jsou složité, komplexní hrozby a podle průzkumu Eurobarometru vidíme, že zločinnost je eh, jeden z hlavních problémů pro občany, evropští občané také berou na vědomí, že kybernetická zločinnost je skutečným problémem. Tady vidíme nárost z 80 na 87 Tato studie ukazuje také, že evropští občané si přejí nárůst podílu výměny informací mezi různými členskými státy, co se týče terorismu a kriminality. Sdílení informací stoupá a to je dobře, ale musíme si být vědomi výzev tohoto nárůstu, protože Europol a národní komunita uplatňování práva národní orgány musí s tím držet krok s hrozbami, kterým čelíme v Evropě, které budou pokračovat a budou se měnit. Proto agentura musí být připravena na budoucnost musí uvažovat nad rámec stávajících úvah, musí hledat nové přístupy a hledat odpovědi na mm, realitu zločinu a terorismu. Abychom zajistili, že Europol bude schopen čelit těmto výzvám, jakým směrem by se měla Eh, agentura vydávat. Europol je silná, moderní organizace, důvěryhodný partner. Chci využít této příležitosti a poděkovat především panu Blinrightovi za transformaci Europolu na moderní agenturu platňování práva, tak jak ho známe dnes. Moje role bude dále rozvíjet tuto organizaci a zajistit, aby reagoval na potřeby a problémy svých klientů. Proto moje hlavní priorita bude, bude na, eh, budou klíčoví klienti Europolu. To jsou potřeby členských států. Europol by měl více reagovat na potřeby členských států. Europol musí podporovat členské státy. Je to mm, uvedeno v tom nařízení a musí eh, vědět a znát, co Eh, jeho klienti chtějí a tak se učit. Musíme plnit své závazky operační. To je velmi důležité. Eh, znamená to hledat rovnováhu mezi evropskou politikou a členskými státy a jejich o priority pro orgány eh, uplatňování práva. Další priorita je lepší informační management inovací a předvídavostí. Proč? Protože to je základní činnost, hlavní činnost Europolu, který musí být schopen zpracovat informace a pod, také musí být připraven na budoucí informace, geografické, eh, informace z dronů a podobně. Europol se musí přizpůsobovat Eh, vzniku nových typů informací, nových nástrojů na eh, podporu vyšetřování členských zemí. Digitální transformace probíhá. Europol musí držet krok digitální transformací tím, že bude mít eh, silné kapacity předvídání při respektování základních lidských práv. Může to Europol zvládnout sám? Ne, to není možné. Europol musí spolupracovat se svými partnery, ostatními agenturami. Je to tedy interagenturní přístup v oblasti bezpečnosti. Abychom byli schopni implementovat tyto priority, Europol musí být eh, rezistentní vůči šokům, ale musí být aktivní, eh, flexibilní a reagovat na nová rizika pro evropskou bezpečnost. Co to znamená? Europol by měl mít dynamické kapacity, a které by byly schopné čelit novým rizikům <clears throat> hmm poskytovat operační podporu pro členských zemí v případě incidentů a být aktivní a orientovaný na budoucnost tím, že bude eh, mít kapacitu mm, předvídání. Musíme se dívat na mm, objevující se nové hrozby, terorismus, eh, podívat se na to, jak se orgány pro uplatňový práva mohou připravit na budoucí hrozby, jak eh, poskytovat konzultace politickým činitelům, co se týče předpokládaných změn. Musíme se zaměřit na také nebo chápat politický kontext a bezpečnostní situaci, ve které se nacházíme. Pak bude možné poskytovat dobré um, uplatňování práva, tak tady orgány uplatňování práva spíše reagovaly, než předvídali. Což dalo možnost kriminálním skupinám zneužívat děti. To jsme měli předvídat. Může to, toto dělat Europol? Myslím, že ano. Europol má eh, bezpečnější informační kanály SIENA, máme silný systém ochrany dat, specializovaná centra boje proti terorismu, migrační krizi, organizovaný zločin, přístup 27 s mobilními kancelářemi a dále. Potřebujeme strategickou předvídatelnost, potřebujeme vypracovávat nástroje a expertízu, abychom zachovali svoji aktivity. Musíme investum set zaměstnanců. Díky vám bylo možné reorganizovat a zvýšit kapacity. Pojená organizace, která by měla poskytovat ještě lepší služby členským zemím. Europol potřebuje být dobrým partnerem pro členské státy v boji proti eh, zločinnosti a terorismu. Musí mm, budovat sítě, vazby a být partnerem také pro Evropský parlament, radu, komisi, další instituce a agentury. Já vám budu k dispozici neustále a těším se, že se s vámi sejdu i v naší centrále v Hágu. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Milí kolegové, kolegyně, někteří se nahrazují koordinátory v rámci přihláš, Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, za to, že jste mezi námi jakožto kandidátka na výkonného ředitele Europolu na tento post. Děkuji vám za velice konkrétní a velice precizní informace, které byly plné důležitého obsahu. A já si myslím, že když se podíváme na vaši eh, v září loňského roku byla vytvořena taková kontrolní skupina Evropského parlamentu sestávající z poslanců našeho parlamentu a národu. Komisář King přišel s legitavním návrhem eh, ohledně interoperability vrhovanému nařízení. Myslím, že jste se o něm i zmínila a proto s ohledem na důležitost boje proti identifikované jakožto specifické, specifická hrozba a zároveň s ohledem na sdělení komise ze září loňského roku ohledně kyber identifikované jakožto specifické, specifická hrozba a zároveň s ohledem na sdělení komise ze září loňského roku ohledně kyberbezpečnosti. Rád bych se eh, zeptal, jaká opatření chcete využít vy v efektivnějším boji proti kyberkriminalitě. A konkrétně je velice užitečná. Pokud jde o vaše zkušenosti jakožto belgické policajtky, národní eh, úrovni policejních složek, na národní evropské úrovni a tak dále, vzdělávání. Jaké jsou nejdůležitější zkušenosti z vaší mm, Pokud by stále dospěla k závěru, že některé členské země v některých citlivých sektorech, a na závěr, v jedné z našich členských zemí došlo té hrůzostrašné vraždě novinářky paní Dafne Galicie, která byla vysobloverem a my s Evropou byla zapojen do tohoto vyšetřování. Podle informací rodiny, Europolu i ostatní agentury již opustit toto vyšetřování, i když jsou zde materiální důkazy, které jsou k dispozici organizovaného zločinu je Europol ještě pořád zapojen do tohoto vyšetřování? Mohla byste nám k tomu něco říct? Paní Stevens a EKR má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní Debol. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Debol za to, že mezi nás dnes přišla. Děkuji za vaše vizi týkající se Europolu do budoucna. Mám dvě konkrétní otázky ohledně elektronické komunikace. Média či jiné věci. Jaká je vaše reakce na kritiku soukromých partnerů ohledně bezpečnostních eh, služeb a zároveň expertíza Europolu a zároveň podpora Europolu členským státům v oblasti dešifrování, aby ty země, které zde nemají dostatečné kapacity, měly možnost eh, rozšifrovávat různé kryptované zprávy a tak dále. Co si myslíte o této iniciativě? A na závěr věřím, že budeme ve vašem výkonu ve vašeho mandátu. Takže paní Sargentini, Alde, samozřejmě Cecilie Běkstrom za Alde, moc se omlouvám. Děkuji. No já jsem zde se všemi mými belgickými kolegy, jsem zde obklopena. Ano, tolik belgičanů zde máme dneska, říká pan předseda. Děkuji, děkuji paní Debo za nesmírně informativní prezentaci. Opravdu je to takové osvěžující ohledně eh, té problematické budoucnosti, která čeká Europol. Všichni víme, že evropská spolupráce je zásadní v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. A zároveň víme, že Europol má nástroje, má rozsáhlejší mandát a snad ten bude ještě do budoucna rozšířen. Právě eh, te, to Centrum boje proti terorismu, boje proti kyberkriminalitě. To jsou pouze některé příklady. Kromě toho, jak se díváte na další možné cesty do budoucna. A myslím si, že jste prokázala i určitý závazek posílené spolupráci mezi členskými státy. Toho si nesmírně cením. Není žádným tajemstvím, že moje politická frakce ALDE je pro takové sdílení informací a zdůrazili jsme i to, že tak takové informace by v mnoha případech mohly být povinné pro z toho důvodu, že vlastně bychom potom měli takovou jednou sadu informací, na které bychom se všichni mohli podílet a ne nějakých 28 samostatných balíčků informačních. Jak eh, byste zajistila tu kvalitu poskytovaných informací ze strany členských států, protože víme, že v oblasti prevence a zároveň vyšetřování a boje proti organizovanému zločinu, že jsou to právě ty informace, jež poskytují členské státy a které se bohužel často nejtěžší, nejlepší kvalitě. To je již hodně otázek, tím bych teda ukončila svůj příspěvek a samozřejmě vám přeji v následujícím období hodně zdaru. Děkujeme, Cecílie. Ano, já samozřejmě vidím, že zde máme tři další vážené belgické europoslanci. Jakmile budou chtít vyslovit se pět, tak samozřejmě jim rád dám slovo, takže pět. No, je to trošku takové disproporčně, vidíte, jak to zde vypadá. Ne, ano, já zde vytvořím takový, takový fanklub pro vás. Pan Terika Vras, který nahrazuje kolegyni, děkuji za slovo, pane předsedo. Já rozhodně zde nechci nějak zasahovat do pořadí řečníků. Samozřejmě, že dám nejprve slovo klidně kolegům. Paní Bo, paní Debo, blahopřeji. My jsme skupinou zelených, EFA, a my skutečně jsme rádi, že jste byla navržena na tento post. Dovolte jednu otázku. Zmínila jste se o respektu pro transparentnost jakožto cíl vaší práce. Myslím si, že je veřejně známo to, že existují členské státy, které si s Europolem nevyměňují informace, nebo alespoň si nevyměňují dostatek těchto informací. A myslím si, že by pomohlo, pokud bychom začali konečně pranířovat takové členské státy. Jakým způsobem plánuje Europol zvýšit transparentnost? Začne vymenovat ty členské státy veřejně, které by mohly udělat více, aby je přesvědčili přispívat v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme a nyní ostatní poslanci, kteří by chtěli vystoupit striktně v tom pořádí, ve kterém jste se přihlásili. Pan Michel je prvním. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o ochotný přístup ostatních eh, zemí vůči spolupráci. A ráda bych se, rád bych se zeptal, jaký je podle vašeho názoru prostor, podobně jak se zmínila paní Gomež, já sice nesouhlasím úplně s tím, jak ona popsala vaši roli, ale proto bych se rád zeptal na základě této otázky, otázka, která možná není úplně přímo spojená s touto prvním, ale spíše s prioritami, které jste si stanovila, my zde máme právě například vyšetřovací, myslím, že to, jak jste eh, popsala svou roli do budoucna, že skutečně to bylo úžasné. Děkujeme. Pan, pan, eh, pan Coelho má slovo. Děkuji, děkuji. Eh, časté kontakty mezi Europolem a parlamentem a především naši komis, naším mm, výborem. Paní Debo, role vaší agentury čova, podle mého názoru. Zároveň musíme zajistit řádnou výměnu informací, já už jsem se o tom zmínil, několikrát, spíše než více informací, potřebujeme kvalitnější informace. V současné době reformujeme a posilujeme šengenský informační systém. My jsme se v parlamentu dohodli na zvýšení přístupu. Pokud jde o práci Europolu, chceme, aby byl Europol pravidelně, ale zároveň poskytovatele přidané hodnoty policejních složek přímo v terénu a jak nahlížíte na roli Europolu s ohledem na přístup eh, k informačnímu systému Evropské unie? Děkuji. Děkujeme, pane Coelho. Pan López Aguilar má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý. Díry jsou. Jaký na to máte názor? Jak můžete zajistit, aby výměna dat byla konzistentnější? Že Číňané eh, jsou podezřelí z masivní kybernetické špionáže v členských státech Evropské unie. Takže eh, myslíte si, že je možné mít eh, v Europolu styčného důstojníka? Pane předsedu, já nechci být nacionalistou, ale jsem, nemohu skvět, že jsem eh, hrdý, že tady vidím takto kvalitní belgickou eh, kandidátku, která má za svou exemplární kariéru ve své zemi. A také z toho, co řekla, její filozofie se mi zdá eh, mm, přesně tím, co je vlastně řízeno mm, profesionálností a respektováním hodnot Ehm, mm, to, co je předmětem diskusí a veřejného mínění. Eh, určitý počet politických eh, skupů mm, mm, vlastně asimiluje nebo při sro, eh, problematiku terorismu a imigrace. Jak vy, jako vnímáte možnosti rozlišovat mezi těmito dvěma věcmi a jaká opatření eh, by se měla přijímat. Dále více se eh, diskutuje eh, mm, všude tedy o dětech, džihadistech, kteří se vrací z Syrie a Iráku. Každý stát přijímá vlastní opatření. Myslíte si, že v tomto rámci Europol bude mm, mm, moci užitečně pomoci v těchto opatřeních členských zemí. Děkuji. Thank you very much, Pěchu, jak slyšíte, máte před sebou celou řadu úkolů. Já bych ještě dodal jednu věc, což je významná funkce, protože z tohoto titulu jste eh, měla pod sebou mnoho